Nyní přejdeme k vysvětlování hlasování a já jsem dostala celou řadu žádostí, takže eh, budeme pokračovat až do 14.45, pokud to bude nutné, to je nejpozději, tak abychom mohli se potom připravit na eh, <clears throat> schůzi, která začne v 15 hodin a samozřejmě zítra eh, se všemi prohlášeními budeme zabývat po hlasování. A nyní prohlášení k zprávě Zuber pan Kuskieri bude hovořit za skupinu, takže máte dvě minuty pro to. Prosím. Je tady přítomen pan Kuskieri? Pan Luan, Luhan, minuta. Ma non c'è neanche l'onore.